Rady a komise a rovněž prohlášení, eh, jež se týká desátého výročí masakru ve Srebrenici, eh, Evropský den úctění památky obětí a prosím pana premiéra Alexandra Vondru, aby se jménem Rady k tomuto vyjádřil. Thank you, Mr. Chairman. Uh, on Srebrenica. Tedy ke Srebrenici. Jak všichni víte, jedná se o příšerný zločin. Masakra více než 8 tisíci bozňáků ve Srebrenici a u Srebrenice je jedním z nejsmutnějších okamžiků Bosny Hercegoviny eh, toho, čím byla Jugoslávie a celé Evropy. Je to bez pochyby nejhorší zvěrstvo, jež se v Evropě konalo od konce druhé světové války. Když se nyní díváme zpět, mohli jsme udělat mnohem více i dříve. Je to vlastně kolektivní selhání mezinárodního společenství a v tom i Evropské unie. Je to velká ostuda a my opravdu hluboce litujeme toho, že k tomu došlo. Je to naše morální, lidská a politická povinnost nepřipustit, aby znovu k něčemu podobnému došlo. Um, křtění nebo e, nějaká památka desátého výročí následuje po e, snahách sjednocených národů a pomoci rodinám. Rada se obrácí na Eh, rezoluce eh, Rady bezpečnosti Spojených národů 1503-1534 a potrhuje, že plná a neomezená spolupráce s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii je zásadní podmínkou a předpokladem pokroku vůči Evropské unii. Převedení do Hágu zbylých um, zločinců na útěku, kteří snaží se uniknout dosáhnout spravedlnosti, bude správným ústěním eh, obětí ve Srebrenici a velkým krokem směrem ke stabilitě a smíření. Rada je eh, odhodlána, aby ti, jež páchali zločiny ve Srebrenici a ve celé Bosně Hocerogovine a i jinde v západním Balkáně, byli předvedení spravedlnosti. Je to zcela nutné. Zároveň eh, v historickém průběhu se prokázalo, že evropská integrace pomohla Eh, hojit rány minulosti a my se na to musíme soustředit i v budoucnu. Evropská unie jako integrační faktor pro, přivedla mír, stabilitu, důvěru a prosperitu v Evropě po celou druhou polovinu eh, předchozího století a pomoc západnímu Balkánu na cestě k Evropské unii je jednou z priorit i českého předsednictví právě v doméně vnějších vztahů. Rovněž smíření je eh, zcela zásadní pro integraci a smíření je rovněž obtížné, pokud eh, nemáme eh, plnou spravedlnost. Po 13 letech nadešel čas, abychom uzavřeli tuto ostudnou kapitalu evropské historie. Začení Karačiče dokazuje, že neexistuje beztrestnost pro takovéto monstrózní zločiny proti lidskosti. Přesto ještě nám zbývá Radko Mladič, který musí být předveden v Hágu, tak aby rodiny obětí Srebrenice eh, mohly eh, žít už v klidu a nějak se z minulosti vypořádat a e, už se dále dívat pouze do budoucna. E, Evropská unie se bude snažit e, na pomoci tomuto procesu, ale je třeba udělat i více, abychom Srebrenicu udělali z místa, které pamatuje pouze smutnou, vele smutnou událost, místo, kde život nabízí i jiné vyhlídky musíme aktivně kombinovat to, že se bude jednat lokálně na celostátní úrovni a že budou všechny složky se zasazovat o lepší budoucnost. A už se toho hodně udělalo. Budoucnost Rebilenice je nejlépe možno zajistit lepšími podmínkami hospodářství a politickými podmínkami pro celý region vláda Republiky Srbské i Rada ministry Federace Bosny a Hercegoviny eh, nabízejí eh, finanční prostředky pro investice v regionu Srebrenici. A eh, tato aktiva mají za cíl ehm, obnovit infrastrukturu, rekonstrukci, rozvinout infrastrukturu, zlepšit veřejné služby, ehm, zavádět projekty udržitelného rozvoje a vzdělávání Všechno to eh, bylo, se opírá o konferenci donorů dárců, která se konala před rokem. A to je dobrá příležitost, abychom apelovali na eh, ti, kteří mohou více investovat, aby nově a více ve Srebrenici opravdu investovali. Je důležité, aby nikdo na Srebrenici nezapomenul a aby tyto společné snahy pokračovaly. My všichni, tedy Evropská unie, mezinárodní společenství i místní orgány, se snažíme konstruktivně spolupracovat, abychom zlepšili životní podmínky v oblasti Srebrenice. V tomto regionu pouze vyhlídka lepšího života může pomoci omezit politické napětí napětí a vytvořit prostor pro dialog a v důsledku toho umožnit eh, těm rodinám, které stále ještě truchlí za zemřelými, aby mohli eh, pokročit kupředu a žít v budoucnosti. To bude nejlepší posta, kterou můžeme složit sledenici. Děkuji a nyní paní komisař. Děkuji. Eh, pane předsedo, drazí poslanci, v červenci 1995 Téměř 8 tisíc mužů a mladých eh, hochů eh, bylo zavražděno a zmizelo v Srebrenici a v jejím okolí. Eh, mezinárodní komunita toto nazývá pravým jménem genocída. Ve, snaž, ve snaze dobrat se spravedlnosti proti pachatelům, je potřeba si uvědomit, že bychom měli vzpomenout všech těchto obětí. Proto bych vás chtěla podpořit ve vaší iniciativě Eh, uznat 11. července za den vzpomínání na oběti ze Srebrenice. Srebrenice je i nadále symbolem eh, hrůzy a smutku, který nic neutěší. Vzpomínání je velice bolestné, ale je také nutné. Je nutné, protože nemůžeme a nesmíme zapomenout. Eh, je potřeba se postavit proti selektivnímu vzpomínání eh, lidí, kteří stále ještě odmítají to, co se skutečně stalo. Uznání toho, co se stalo v červenci 1995, je naprosto zásadní pro smíření, a to nejen v Bosně a Hercegovině, ale v celém regionálním procesu. Jestliže prohlásíme 11. červenec za Evropský den vzpomínání na oběti Srebrenice, Eh, uděláme další krok k usmíření. K usmíření jak v Bosně a Hercegovině, tak v celé tomto regionu. Myslím si, že by nám to dalo příležitost vyslat určitou, eh, určité, určitou zprávu o tom, že existuje určitá naděje pro Evropu, Evropu, která vychází z usmíření, usmíření, které umožňuje zhojení ran. Ale uh, uznání nestačí. Spravedlnost je přesně, je stejně důležitá. Je důležité, aby všichni pachatele těchto zvěrst eh, byli přivedeni ke spravedlnosti. Je potřeba, aby zaplatili za zločiny, kterých se dopustili. Je naprosto eh, nepřijatelné, že po tolika let generál Radko Mlavič stále ještě je na svobodě. Komise eh, podporuje činnost Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Eh, vítáme spolupráci Bosny a Hercegoviny s tímto tribunálem a také přenos některých pravomocí na místní jurisdikci. Využíváme jako komise všech příležitostí, abychom pozbudili místní úřady, aby pokračovali v těchto činnostech a aby se postarali o to, že všechny zločiny budou dovedeny ke spravedlnosti, kromě toho můžeme ještě ale nabídnout druhý, druhou možnost eh, eh, ospravedlnění a to je vyjádřit naši vzájemnou úctu eh, vůči obětem. To si myslím, že je věc důležitá pro celý západní Balkán. Chceme, aby země tohoto regionu se dále posunuli ke společné Evropě. Chceme prosperující Bosnu-Hercegovinu, chceme eh, zemi, která bude existovat ve stabilním mezinárodním a regionálním kontextu eh, na základě důvěry mezi sousedy. Víme, že je před námi ještě dlouhá cesta, ale jestliže historie Evropské unie a celého rozšíření Evropské unie nám něco říká, pak je to to, že tato cesta stojí za to pro všechny. Bosna a Hercegovina pochopitelně bude muset urazit velký čas, velkou část této cesty sama a bude muset reagovat na své problémy sama, ale můžeme Bosně a Hercegovině pomoci, můžeme jí pomoci, aby v tomto eh, svém úsilí byla úspěšná, eh, hlavně v boji proti těm, kteří mají jiné úmysly. Děkuji. Děkuji. Jménem Evropské strany PPEDE e, paní poslankyně Doris, pak máte dvě minuty, pane prezidente, pane předsedo rady, paní komisařko nikdy více válka, nikdy více koncentrační tábory, nikdy více genocida. Po hrůzách druhé světové války se Evropa nikdy už nedokázala představit, že by k něčo takovému mohlo dojít a přesto k tomu došlo v polovině 90. let, šest let po pádu berlínské zdi. Ve společném prorůstání východní západní Evropy k tomu došlo opravdu. A to v Bosně a Hercegovině chyby, jež spáchala mezinárodní společenství, dlouhá léta odhlíže je a e, e, tím, že se bezstarostně zabývala e, srbskou otázkou a že se bezstarostně potřásala rukou s generálem Mladičem, vlastně se stala spolupachatelem a e, vyjde z toho nepotrestaně, pokud se nepřizná, e, že se e, vlastně nikdy vážně tehdy nezabývala žádnými etnickými čistnami. Kdo chrání Mladiče? Kdo mu pomáhá? Kdo mu pomáhá se schovávat? A kdo na něho zvaluje ještě větší vinu? činu. Jiní pachatelé rovněž žijí na volné noze a částečně si ještě klidně e, žijí v Bosně a Hercegovině a stýkají se s e, rodinami obětí. Proto se musíme postarat o to, aby e, se to vše konalo ne pouze v Hágu, ale v místním soudním dvoře v Bosně a Hercegovině, abychom jim pomohli se s tím vypořádat. Takový den úctění pozná památky pomůže všemi zatřást, pomůže uvědomit, uvědomit, že my rovněž s nimi trochlíme. Možná nám ten den pomůže v tom, abychom si probudili vědomí eh, této, tohoto zločinu i u těch, kteří třeba dodnes nevěří, že k tomu došlo. Eh, a máme určité videozáznamy. záznamy proto bychom mohli položit takovýto základní kámen příštímu smíření, aniž se vypořádáme tím, že přímo i nepřímo uznáme, že došlo k masakru, nemůže dojít ke smíření a k míru. Musíme rovněž odsoudit pachatele, toho jsme opravdu zatím dlužní těm rodinám obětím. Děkuji. A nyní strana evropských socialistů, pan Richard Howitt. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane, paní komisařko. Každý rok ve Velké Británii, když vzpomínáme válk, válek 20. století, používáme tato slova. Ehm, ehm, při západu slunce eh, vzpomínáme na všechny a vzpomínáme na ně i až ráno slunce vyjde. Ehm, to se týká hlavně těch, kteří padli v první a druhé světové válce. A ty generace, které přijdou po nás, by si měli uvědomit, že toto je vlastně hold všem těm, kteří ztratili své životy a toto by mělo být také určitým varováním pro budoucí generace, které by měly bojovat za mír a proti všem konfliktům, ke kterým by mohlo dojít v příštích letech. To je smysl všech takovýchto vzpomínkových akcí. Myslím si, jak řekla paní komisařka, je naprosto zásadní, abychom si uvědomili tuto věc. Je to věc zásadní pro usmíření to krve prolití, ke kterému došlo v Srebrenici v roce 1995, kdy došlo k, k zavraždění 8 tisíců mužů a e, mladých hochů v oblasti, která byla vyhlášena za bezpečnou mezinárodní e, komunita OSN. To k tomu došlo téměř před 14 lety a je jen správné, e, že, bychom, že jsme se teď rozhodli tyto, na tyto věci připomínat si je a připomínat také národní nenávist, která vedla eh, k tomuto krve prolití. Eh, na Facebooku existuje skupina asi tisíce lidí, kteří oslavují genocidu v Srebrenici. Tato skupina, která eh, se nazývá Nůž drát Srebrenica, se snaží eh, vysvětlit to, že eh, že se snaží vysvětlit, že to, co Radko Mladič bylo v pořádku. Přitom eh, to, co dělal Radko Mladič a to, že stále ještě je na svobodě, pouze přilévá ohně do toho, co se děje Facebook, eh, z Facebooku tato skupina eh, brzo byla stažena, ale jak jsem ji řekl, eh, přihlásil se k ní více než tisíc lidí. Vzpomínka na oběti Srebrenice zcela jasně vysílá signál těm, kteří glorifikují to, co dělal Mladič a Karadžič, že nic takového již nedovolíme a že tato skupina je naprosto izolovaná a osaměla se svými názory. Je jasné, že všech, všichni, kteří přežili Srebrenicu a také jejich příbuzní, jsou na celý život traumatizované. Traumatizovaní jsou traumatizováni také tím, že se nikdy neměli možnost rozloučit se svými příbuznými. Je nutné, abychom dali druhou možnost těmto příbuzným, eh, abychom jim připomněli, že tu, tu genocidu nikdy nezapomeneme a že ti, kteří ji spáchali, se, dost, se jim dostane spravedlnosti. Dále jménem ALDE pan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 naše Evropská unie se zakládá na poznatku, že e, druhá světová válka nám dává společnou historickou paměť a na níž musíme stavět společnou evropskou budoucnost. A Srebrenica je příkladem, který dokazuje, že dokonce v Evropě se mohou opakovat zvěrstva druhé světové války a to dokonce nejhorším možným způsobem. Srebrenica byla místem etnické čištit úplně eh,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 vrahů, je to rovněž zbošťování masakru a bohužel stala se symbolem i těch, kteří jsou pro takovéto řešení národních otázek. Srebrenice se musí stát uhelným kamenem evropského vědomí eh, toho, čemu už nesmí dojít, tomu, eh, k čemu nesmí dojít v západním Balkánech. Nesmíme akceptovat stereotypy týkající se eh, konkrétních národů. Musíme bojovat proti kolektivní, kolektivní vině a osoby, jež jsou odpovědné za kolektivní vraždu ve spravedlnici, musí být postaveny před soud a jít do vězení. My musíme všichni přispět k tomu, aby eh, Srebrenica byla pro místní obyvatelstvo novou kapitolou, aby byli schopni stavět a budovat novou Bosnu-Hercegovinu, aby eh, lidé, kteří stále ještě pamatují a neustále si připomínají ehm, to, k čemu tam došlo, pomoci. Já bych chtěl poděkovat předsedům této konference, kteří podpořili návrh, že noví eh, mladí lidé z Bosny budou pozváni do Evropského parlamentu, kde budou mohli eh, si, eh, aniž byli pod stresem místního prostředí, si plánovat novou budoucnost. Takovéto usnesení pouze tady řečník je přerušen, je mu řečeno, že má pouze minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Rezoluce a usnesení zcela jasně mluví kriticky proti eh, Spojenému národům a rovněž proti evropským institucím. Nedostatečné rozhodovací eh, mechanismy v oblasti eh, vnější a bezpečnostní politiky neodpovídaly správně tomu, jakým způsobem můžeme vyléčit rány Srebrenice. Dodnes je, nám chybí jednotná, jednotná jednotný hlas, který se může vypořádat s touto situací e, tak, jak se ukázalo v dnešní diskusi o konfliktu v Gaze. Masakr ve Srebrenici nesmí být nikdy zapomenut, proto vítáme a podporujeme iniciativu aby byl 11. červenec jmenován Evropským dnem ústění památky obětí genocidy. Zároveň však eh, se musí vést k usmíření obou stran a to může nastat pouze konsekventní důslednou prací. Je zcela nepřijatelné, že by se eh, obvinění a obžalovaní stále ještě pohybovali na svobodě. Já jsem přesvědčen, že nikoli pouze eh, mladič, ale rovněž jiní pachatele budou nakonec postaveni před soud. Děkuji a jméně, eh, jménem GUE NGL pan poslanec Erik Mailer, máte jednu minutu. Srebrenica is wereldberoemd geworden. Pane předsedo, slovo Srebrenica se proslavilo z důvodu masakru vyvraždění 8 tisíc muslimů eh, v roce 95. Eh, ti, jež přežili, nám musí neustále připomínat, eh, co se stalo. Já jsem se zeptal Evropské komise, nebo spíš na ní apeluji, aby rozvíjela nové projekty projekty, které by jim nabízely lepší možnosti například zaměstnání nebo turistiku. Srebrenice by neměla být pouze místem, jež pamatuje příšerný zločin. Samozřejmě humanitární intervence byla důležitá a Srebrenice měla být bezpečným útočištěm, ale bohužel přítomnost cizích eh, zbroj, ozbrojených sil je často spjatá s falešnou naději A tady došlo k velkému podvodu. Eh, byly tam právě nizozemské jednotky a oběti eh, k těm nemělo vůbec dojít. Tady eh, bohužel znovu pan předseda přerušuje a říká, že už je řada na dalšího pana poslance Bastiana Veldera. Máte minutu a půl, všichni jsme unavení, takže prosím o disciplínu. Co? grote tranen over zijn. Pane předsedo, to, k čemu došlo v a to, co máme stále na, na co stále vzpomínáme, jsou slzy, které se hrnuly po tvářích po tvářích eh, lidí, kteří nechtěli jít, protože věděli, že už se nikdy nevrátí. Mnoho bosenských žen plakalo, plakalo, protože ztratili své manžely a své syny. Všichni, všichni slyšíme ty hlasy těchto žen dodnes. Teď, kdy Evropská unie e, se obrací k Balkánu, je nám všem jasné, že Srebrenice stále ještě existuje, že je potřeba se vypořádat s celou touto otázkou genocidy, ke které tam došlo. V roce 1995 jsem pracoval pro holandské noviny a skutečně jsem se styděl. Styděl jsem se za ten vyprázdněný koncept takzvaného bezpečného prostoru. Jako holanděn jsem vždy srovnával eh, to, co jsem slyšel od lidí, kteří přežili druhou světovou válku a těch, kteří přežili Srebrenicu. Děkuji. A poslední řečník, pan poslanec Dimitar Stojanov, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Sešli jsme se zde, abychom si zavzpomínali na tento otřesný zločin, který se plným právem nazývá genocida. Byla to skutečná tragédie v nedávné historii. Když si čteme návrh toho usnesení, který je zde předložen, tak vidím, že tento návrh zohledňuje pouze polovinu těch aktů Uvádějí se tam jména Radko Mladič, Radovan Karadžič a tak dále, ale nevidím zde jména muslimů, kteří také spáchali zločiny v Srebrenici v, té, v tom strašném konfliktu. Velitel muslimské divize, jeho jméno v návrhu tohoto usnesení není uvedeno který také o Vánocích 93 v křesťanské vesnici spáchal zločiny a desítky vesnic bylo, bylo, byly zničený, bylo zničených muslimy a to také není uvedeno v tomto textu. My již nemůžeme nadále stanovovat dvojitý standard, když se jedná o tyto zločiny. Ti kteří říkají, že křesťané byli zabiti muslimy a ne naopak, tak to je pokrytecké. Nikdy nebylo ověřeno, nikdy nebyly vlastně proskoumány ty společné hroby. V Srebrenici to bylo eh, provedeno, ale kolik těch eh, obětí jsou také křesťané? nesmíme se tvářit, jako by křesťané neexistovali, jako by to tak nebylo. Nyní paní poslankyně Anna Ibrisagičová, máte dvě minuty. Děkuji bardzo, pan preseda. Vad hinner man säga på två minuter när vi ska prata om och beskriva detta som har hänt i Srebrenica? När vi... Co můžu říct ve dvou minutách, když chci popsat něco, co se stalo ve Srebrenici? to, o čem si přeji, aby už k tomu vůbec nikdy nedošlo. Co už bylo řečeno o Srebrenici? Co já k tomu ještě mohu dodat jako jediná poslankyně, která je sama bosenského původu a která uprchla z této války? Já se nyní nacházím ve Švédsku, nyní jsem tady za Švédsko, ale mé zkušenosti z této války jsou hluboko ve mně. Já, pane předsedo, pouze mohu vyjádřit naději eh, a víru, že někdo nám řekne v Evropě o tom, co se opravdu stalo a že svět se eh, vzpamatuje eh, z toho, jak koná. Já jsem musela uprchnout z této země, pamatuji si krev na ulici, žádná pomoc. Dvouletá dívenka mě říkala, jak musela nejdříve sama vidět, jak chovají její rodiče a potom e, její rodiče museli být přeneseni do jiného hrobu, protože se snažili zamazat veškeré stopy. Já si vzpomínám, jak můj e, strýc a bratranec se najednou ocli v koncentračním táboře a vzpomínám si to zoufalství, když jsme neměli ani mléko, jimž eh, bychom mohli napojit své eh, malé sourozence. To opravdu nikdy nezapomenu, tu nepopsatelnou samotu, kdy jsme nakonec opravdu pochopili a došlo nám, že naše vlastní problémy narážejí na to, že mezinárodní jednotky nic v té věci nedělají a všichni na nás pouze koukají. Pane eh, Stojanové, to je pocit, jež sdílím se všemi obětmi balkánské války. Včera, zítra Evropský parlament bude hlasovat na téma tohoto výročí významného data. Ano, je to sice výročí, ale to eh, nějakým zázrakem nebude znamenat, že se jim vrátí příbuzní těm eh, srebraničanům, ale alespoň uslyšíme, že nejsme sami, že Evropa si uvědomuje naše utrpení a že Evropa si bude snažit zapamatovat a eh, zamezit tomu, aby k tomu došlo znovu. A já doufám, že i já svou prací a i jiné eh, balkánské státy postupně se stanou členy Evropské unie a že tím také jim pomůžeme, abychom byli schopni překročit vlastní stín a, a že nakonec Radko Mladič rovněž skončí ve vězení. Děkuji. A nyní paní poslankyně Diana Wallis, máte minutu a půl. Děkuji, děkuji, paní komisařko. Chtěl bych vám poděkovat za slova podpory pro tuto iniciativu. Loni v červenci jsem měla možnost, ale také povinnost a také skromnou zkušenost jménem um, našeho parlamentu zúčastnit se památkové, eh, vzpomínkové akce v Srebrenici. To mě skutečně poznamenalo. Je to věc, na kterou nikdy nezapomenu. Tisíce a tisíce lidí se eh, schromáždili eh, v horkém červencovém slunci, byli smutní, byli důstojní a vzpomínali na padlé plní smutku. Musíme mít tyto věci na paměti, protože všichni Evropané máme pocit deja vu eh, jako kdybychom se toho všichni zúčastnili. Viděli jsme na televizních obrazovkách scény před tímto masakrem, před tím utěkem do Tulsy. Měli jsme pocit naprosté bezmoci, naprosté beznaděje. Nikdy nemůžeme říct nikdy znovu, ale můžeme říci, že eh, na to nikdy nezapomeneme, že se z toho poučíme, že se pokusíme pomoci lidem pohnout se z místa. A to si myslím, že právě tento vzpomínkový den by měl dosáhnout. Nikdy nezapomenu na svou zkušenost, na svou vzpomínku, nezapomenu na ty ženy, matky, dcery, rodiny, se kterými jsem se setkala během eh, této návštěvy. Doufám, že jim teď můžeme nabídnout něco trvalého a pozitivního pro budoucnost. Děkuji nyní zvu spontánní řečníky. V rámci Catch the Eye máme tady nejdříve paní poslankyni Leštinskou, prosím. Děkuji, pan předseda Děkuji, pane předsedo. Podporuji stanovení 11. července jako dne ustění památky obětí genocidy v Srebrenici, kde se mezinárodnímu společenství nepodařilo zasáhnout do konfliktu a ochránit civilní obyvatelstvo. Pokládám to za nejlepší prostředek na projevení úcty obětem masakru. V průběhu několik dní krve prolití v Srebrenici zahynulo více než 8 tisíc mužů a chlapců. Uskutečnili se deportace tisíce žen, dětí a starších osob a znásilňování velkého počtu žen. Nikdy nesmíme zapomenout na oběti brutálních činů ve válce bývalé Jugoslávie. Věřím, že všechny země západního Balkánu podpoří uznání tohoto dne. Musíme vyslat jasný signál budoucím generacím, aby nikdy více nedopustili další Srebrenici. Věřím, že bude vyvinuté další úsilí na za, zajetí dalších osob, které zatím unikají před spravedlností, aby rodiny získaly definitivní spravedlnost za osudy svých příslušníků rodinných. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Pribedič. Mikrofon, pan poslanec nemá mikrofon. Sorry dépasser les tensions du passé pour déployer. musíme vyvinout všechno úsilí pro stabilizaci Balkánu. To může spočívat pouze na překročení své vlastní historie. Když navrhujeme tento den jako památka uctění, tak tento symbolický akt patří do, toho, do této strategie a je zde několik cílů. Zejména je zde uctění všech obětí v, v Srebrenici, potom připomenutí uh, nezbytné dělosti a to, že vede k takovým činům, že Evropská unie musí přijmout opatření a přijmout skutečnou politiku společné obrany a bezpečnosti, aby obhajovala hodnoty, které nás vedou. A potom země západního Balkánu, které mají cíl se k nám co nejprve připojit, ale to také vyžaduje bezpodmínečnou spolupráci s Mezinárodním soudním tribunálem, aby odsoudili ty zločince. Toto je náš signál, signál pro pří, tyto a příští generace, aby vlastně ty vzpomínky skutečně zhodnotili tyto oběti. rad bi dokončal svoj govor ker so me sorodniki žrtev prosili da danes izrečem. já tady bych rád mluvil o tom že mě požádali rodinní příslušníci obětí a poděkovali za pochopení jejich situace a rovněž děkuji, že měli možnost účastnit se diskusi zároveň nebo ji e, přihlížet. Zároveň k tomu chci dodat dvě věty. Tady ten, toto usnesení se netýká pouze minulosti. I když mluví o obětích, je věnováno budoucnosti a jejich lepší budoucnosti těchto rodin obětí. Děkuji, pan Chilita. Máte doamnă komisár, máte domnule viceprim-ministru, domnule președinte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 Putem să înțelegem încă... Je to vlastně ta stránka historie, že musíme rozvíjet efektivní akce v Evropské unii ve své politice bezpečnosti a zejména v zahraniční politice sousedství. Proč? Proto, abychom bojovali proti takovým jevům, jako je porušování lidských práv, regionální konflikty, regionalismus islamistický extremismus a to byly jevy, které vlastně umožnily tento masakr v Srebrenici. Musíme se zapojit aktivněji do preventivní politiky, tak aby nedošlo již k těmto masakrům. Čas na podsumování. A nakonec zhrnutí této debaty. Prosím tady pana předsedu, aby toto učinil. Pane předsedo, vážení poslanci, Dovolte, abych hm, uzavřel dnešní diskusi o Srebrenici. Nejprve bych vás chtěl ujistit, že Rada je rozhodnuta udělat vše proto, aby pachatele těch zločinů v Srebrenici, v Bosně a Hercegovině i jinde eh, na západní Balkáně budou přivedeni k spravedlnosti. Eh, naše eh, mise i eh, nadále poskytuje podporu a pomoc Mezinárodnímu tribunálu v Hágu a všem relevantním úřadům. Srebrnica zůstane velice citlivým a důležitým faktorem v politickém životě Bosny a Hercegoviny a také v rámci Evropské unie a širší mezinárodní komunity. Dovolte, abych využil této příležitosti a vyzval politické vůdce v Bosně a Hercegovině, aby nepoužívali tuto eh, velice tragickou zkušenost pro své politické cíle. Měli by se proaktivním způsobem pokusit dovést svou zemi k lepší budoucnosti. Toto je pokračování společného úsilí nejen v Řebelnici, ale v celé Bosně a Hercegovině to, co se stalo ve Srebrenici, bylo důsledkem toho, že jsme možná neměli dostatečně vyvinutý evropský duch. Teď je naší povinností pomoci této zemi dostat se na správnou cestu směrem ke členství v Evropské unii. První krok byl již dosažen tím, že byla podepsána smlouva o přistoupení, což je pouhý začátek dlouhých, dlouhých přestupních jednání. Potřebujeme ale více, potřebujeme více důvěry, potřebujeme uh, Eh, usmířením, eh, které bude nějakým způsobem podpořena, podpořena perspektivou eh, integrace. Nesmíme dělat ze živých oběti. To je naše povinnost vůči všem budoucím generacím. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Paní Ibrisa Gejčová, já jsem byla také jedna z těch, kteří sledovali, eh, co se děje na eh, televizní obrazovce. I já jsem v té době věřila, že toto je bezpečný prostor. Proto jsem byla naprosto šokovaná, když jsme se poslušně, postupně dozvídali, jak to ve skutečnosti bylo. Myslím si, že v Evropské unii jsme eh, se skutečně poučili vždy jen díky těmto velice závažným lekcím. A to se také projevuje v tom, eh, co se snažíme dělat v rámci své společné obrany a bezpečnostní politiky. Protože eh, to, že jsme nebyli jednotní, eh, vedlo k tomuto strašnému masakru. Takže mohu pouze ještě jednou vzdát hold vám všem Eh, a také vám konkrétně za ta velice upřímná slova o usmíření. Já vím, že vy sama prožíváte eh, všechno to, co se stalo. A myslím si, že je potřeba přispět k tomu, aby Bosna Hercegovina se stala členem Evropské unie. Možná, že i to přispěje k usmíření eh, a ke smíření se s těmito strašnými zvěrstvy. Děkuji, děkuji paní komisařko. Máme pět návrhů usnesení, tak jak byly předloženy politickými skupinami. Hlasovat o těchto návrzích budeme zítra. Děkuji vám za tuto diskusi, byla to diskuse dlouhá. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše příspěvky. Dovolte, abych vám popřál dobrou noc.